Drazí kolegové, nezačneme hned, protože čekáme ještě na pana předsedu, který přijde a oznámí vám dramatickou událost. Za chvíli dorazí, takže vám děkuji za vaši trpělivost.